Takže, drazí kolegové, buďte tak laskaví a posaďte se. Navrhuji vám, abychom začali. K bodu 13 našeho programu eh, bych vám měla představit návrh zprávy, kterou jsem se zaobírala v rámci odpovědnosti, kterou jste mi svěřili a týká se to nesmírně důležitého témata. Ne proto, že se tím zaobírám já, ale proto, že je to složka, eh, kde byly potíže. Týká se to povinnosti státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009 <clears throat> 13, kterou se provádí dohoda k umluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství a Evropskou federaci pracovníků v dopravě, a kterou se mění eh, směrnice 1999 lomeno 63 ES. Eh, v této této záležitosti je třeba si uvědomit několik prvků. Za prvé historický kontext. Víme, že soubo, celá diskuse a my se nacházíme teď v roce 2012 a ta začala určitým způsobem už díky nehodě lodi Erika v prosinci eh, roku 1999. Jistě si vzpomenete, když loď Erika stroskotala podmínky kontroly plavidel, která měla být certifikována v rámci Evropské unie týkající se kvality navigujícího personálu, které a, a evokovalo se právě toto, aby byla lepší kontrola eh, od posádek. A v mezinárodním rámci byla tedy dohodnuta tato umlova o práci na moři v roce 2006. To znamená o sedm let později. A v tomto kontextu došlo k dohodě mezi sociálními partnery Eh, ozmiňuji se o tom ve své zprávě. Došlo k dohodě, eh, která byla jaksi zapracována ve směrnici 2009-13 a teď se jedná o to, aby byla implementována. Máme tady problémy jak s obsahem, tak se zásadou. Co se týče obsahu, abychom to zjednodušili, mohla bych říci, že poté, co byla dohodnuta řada ustanovení, vidíme, že ta se nenacházejí v textu, který před námi leží, zejména co se týká certifikace. Tato certifikace má prvky, eh, které souvisejí s platem. A v zásadě Evropská unie není kompetentní pro to, aby se starala o platy a proto toto ustanovení nemohlo být převzato. Dále zde jsou otázky týkající se prodlevy v implementaci, jakož otázky týkající se podmínek rekrutování personálu, nabírání personálu. A tyto potíže vedly komisi k tomu, aby navrhla dva oddělené texty. Jeden text, eh, který dnes probírá výbor pro dopravu. Myslím si, že naším zpravodajem je pan Simpson. A to je text týkající se odpovědnosti státu vlajky, eh, státu přístavu, pardon kde se eh, problém soustředí spíše na odpovědnost státu přístavy, přístavu, protože tady je legislativa daleko méně komplikovanější eh, než to, co se týká státu vlajky. Eh, tady k tomu přistupuje totiž další potíž a sice na radě z čista jasná členské státy už nechtějí hovořit o směrnici Eh, která by zahrnula dohody, ke kterým se dospělo se sociálními partnery. To je tedy kontext, eh, na základě kterého byl vypracován návrh tohoto stanoviska. Já za svou část jsem, pardon, za sebe jsem spolupracovala eh, s organizací ETF, což je Evropská federace pracovníků v dopravě a snažila jsem se tam zapracovat umluvu o práci na moři jako takovou. Vím, že tady s tím budou problémy, eh, co se týče rady, ale také co se týče komise, protože komise se domnívá, že správní ohledu to není zcela čisté, ale přímě se domnívám, že bychom měli vést tuto diskusi. Protože když to neučiníme, tak zásadní bod, alespoň podle mého názoru, zcela zásadní bod celého tohoto souboru legislativního dění eh, nezvrátíme. Jsou tady dva příklady, eh, zejména které mě zaráží. To je otázka inspekcí, povaha inspekcí jako takových a otázka e, platů. Samozřejmě je to velice obtížné téma, často jsme tom ohořili v rámci jiných témat. Ale každý prostě si klade otázku, a nejenom v souvislosti s Erikou, jak to vypadá s kvalifikací eh, pracovníků na lodích, eh, personálu eh, námořního? A hraje tady roli také otázka vzdělávání lidí. A to byla otázka, kterou se zaobíral také kolegyně Kristensen, ale Nestačí prostě říkat jenom bla, bla, bla, uděláme to, eh, když prostě nebude mít jasnou kontrolu, abychom tady nebudili falešná očekávání. Dobře, nebudu tady vstupovat do detailů Eh, chtěla bych, abyste mi sdělili, zda souhlasíte s mým základním směrem, zda se domníváte, že bychom měli my spolupracovat s právní službou, abychom prostě tak trochu zvrátili běh věcí, ale budeme tady mít zcela jistě eh, potíže. A eh, když se podíváte na návrh komise, na návrh směrnice, který nám komise předložila, tak tady jsou pouze hm, jaksi velmi obecná ustanovení, co se eh, týká kontroly, hm, co se týká toho, eh, zda hm, personál byl nabírán v souladu s patřičnými předpisy a nakonec tedy eh, tady je také ustanovení o přeskumu eh, stížností. Eh, a já jsem si dovolila předložit poněkud stižádostivější návrh. Toliko tedy potíže související s tímto návrhem a vy jste se domnívali, že bych se tím měla zaobírat a teď očekávám vaše reakce. Pan Euh, ano, paní předsedkyně, děkuji vám za to, že jste ve svém představení eh, rozšířila eh, onen návrh eh, předložený komisí. Já jsem byla zvolena za okrsek, který byl zcela jasně dotčen právě ztroskotáním Riky a jeho důsledky. Eh, v souvislosti s těmito traumaty, ke kterým došlo, eh, je nezbytné naši práci eh, orientovat proaktivně. Druhý bod, ke kterému se chci vyjádřit, se týká toho, že v oblasti na mořních dopravy eh, vidím spoustu eh, záležitostí a pokud tato zpráva by mohla být eh, příležitostí zcela jasně popsat praxi práce námořníků především, pak se domnívám, že náš výbor vás musí podpořit. Nejobtížnějším bodem dle mého názoru je však otázka odměňování eh, personálu. Zde jdeme mnohem dále než eh, to, co je obvyklé v Evropě. Já vím, že Toto může být však prosazeno na základě hlubší debaty ve výboru. V mnohých bodech jsme nešli dostatečně daleko a já vás tedy budu podporovat. Děkuji. Hlásí se prosím další eh, řečníci do debaty. Pan Baker tady není. Pan Lojarik. Pan Falbr. Promiňte. Dotaz. Já mám jenom dotaz. Existují úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci na moři. Bereme to v úvahu. Excusez-moi, chers collègues, j'avais pas... Promiňte, já jsem neměla nastavený správný jazyk a neslyšela jsem vaši otázku, prosím. Řekl jsem, že existují úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci na moři. Jestli to bereme v úvahu. Děkuju. Alors, s'il n'y a pas d'autres... Pokud se nikdo jiný nechce vyjádřit, tak dám slovo panu Bachovi, který je autorem stanoviska za výbor Pran. Prosím. Oui, merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit německy. Připravil jsem své stanovisko v Němčině. Eh, je správné to, co jste řekla, že jsem autorem stanoviska eh, ve výboru pro dopravu. Vítám zásadně eh, to, co jste řekla a domnívám se, že jdete správným směrem ve svém návrhu zprávy. My konstatujeme také ve výboru pro dopravu, že vlastně vycházíme ze stejného bodu. Vítáme to, že v rámci sociálního dialogu bylo dosaženo dobrého výsledku, to musíme potrhnout. Eh, je to důležité eh, pro tuto záležitost, ale nejenom pro ní. Eh, my se omezíme na ty body, o kterých jste se také zmínila, a to je inspekce a prosazování předpisů, to musí být posíleno, dále kontrola dodržení předpisů a práce personálu i e, potom e, celý e, řešení problémů a stížností na palubě je dobře řešeno a vše to podporuji. Děkuji. Nemáte-li další připomínky k k tomuto, což je vlastně ve spolurozhodování, dám nyní slovo paní Berger za komisi. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré jitro přeji všem. Já se domnívám, že jste velice dobře rekapitulovala celý návrh. My za komisi se snažíme reagovat na žádost, kterou jsme dostali od sociálních partnerů v roce 2009, když došlo k dohodě o obsahu a my potom navrhujeme tyto návrhy týkající se prosazování a implementace. My musíme postupovat obezřetně a právě proto je situace komise složitá a souvisí to také s tím, že eh, eh, sociální dohoda je přísnější než MLC Například sociální partneři se nezabývali otázkami sociálního zabezpečnosti a e, ubytování a také se nezabývali tím, které, ze kterých zemí přichází personál a pracovníci. A to je také velice důležitá součást práce na moři. vy tady navrhujete, aby se prosadila sociální dohoda a právě proto jsme tyto dvě oblasti vynechali mimo také záležitosti týkající se mest což také nepokrývá smlouva. Jsou tady ještě další ustanovení, kdy především e, pracovní předpisy EU překračují rámec které stanoví mezinárodní úmluva. A právě proto komise má potíže e, souhlasit s tím, co navrhuje rada a my také navrhujeme navrhujeme především implementaci mezinárodních úmluv a také s tím, že bychom měli vycházet ze směrnice, která právě obsahuje sociální dohodu a sociální doložky. Je velice těžké předpokládat certifikaci osvědčovací postupy v tématu, což by potom vedlo k jiné certifikaci vlajkové vlajkových, tedy lodí vlajky v EU a jiných vlajkových lodí. To je eh, například také ve směrnici která má být schválena a pouze skutečnost, že se vydá osvědčení, které vlastně vůbec eh, nevychází z závazků, které mají lodi vlajky v EU, je jenom proto, aby se zachovaly stejné podmínky globálně, pak je, se domnívám, že bychom eh, neměly vycházet ze směrnice 2013. Na druhé straně my s vámi plně souhlasíme a také akceptujeme mnoho pozměňovacích návrhů, souhlasíme s mnohými pozměňovacími návrhy, týkají se jí se například kompetencí inspektorů a potom také například s tím, jak mají být řešeny stížnosti na palubě a my také doufáme, že na konec se směrnice osvědčí a bude také úspěšně schválena a to je smysl veškeré naší práce, což je zlepšení podmínek bezpečnosti a práce na e, lodích vlajky z EU. Děkuji vám. Děkuji za tyto vysvětlení a Teď bych ráda řekla Richardovi Falbrovi, že umluva týkající se práce na moři z roku 2006, o které diskutujeme, je umluva, která byla vyjednána právě eh, v rámci ILO, Mezinárodní organizace práce, čili to je v souladu s vašimi obavami. Je to jistě to, o čem jsme hovořili. A asi to bude hodně nabitý den, ale možná, že by bylo užitečné ověřit, zda by tady existovalo možnost, možnost vyměnit si názory s někým, ze Ženevy, kdo má na starosti právě tuto umluvu. Mm, domnívám se a rada bych připojila, že na výboru dopravy, a to mě velice těší, existuje vlastně stejný přístup k tomuto tématu. Já rozhodně nepustím tuto záležitost. Uvědomuji si, že tady je právní problém, ale včetně toho problému, že třetí státy teda s tou problematikou třetích států. Já totiž znám soudce, který pracuje eh, na soudě zaobírající se námořním právem. A když diskutuji s Jean-Pierre Kodem, a diskutovala jsem s ním v minulosti právě tyto eh, napjaté žáležitosti, řekl si, že Evropská unie by neměla rozvíjet své vlastní standardy týkající se námořního práva protože bychom měli být příkladným subjektem těch, kdo plní mezinárodní právo, protože neplníme my to li a nebudeme-li my důvěřovat mezinárodnímu právu, kdo by to měl udělat. Nikam by to nevedlo. A najednou se nám navrhuje dělat méně protože umluva nebude nic jiného než jenom část, která by byla implementována z celé té umluvy. To znamená, chceme-li tady být příkladní v plnění mezinárodního práva v tomto okamžiku, bychom tedy měli, eh, co se týče úmluvy o práci na moři, vlastně převzít všechno, co tam je a co je pokryto touto umluvou. Já si uvědomuji, že to má určitý problém v tom, zda tedy Evropská unie byla dostatečně zastoupena při vypracovávání této umluvy jako takové. Uvědomuji si tedy ten právní problém protože mm, právní služba by asi na to nehleděla stejným způsobem. Dovedu si představit, že tato úmluva eh, byla eh, vlastně vyjednána dřív, než Evropská unie jako taková měla právní subjektivitu. Domnívám se, že tedy náš výbor pro zaměstnanost se musí zaobírat problematikou pracovníků na palubě, kteří se pohybují na lodích plujících ve vodách Evropské unie. Protože a nakonec také musíme zajistit bezpečnost přepravy cestujících a e, přepravy zboží. A také bezpečnost našeho území. Navrhuji vám tedy, abychom posunuli pozměňovací, předkládání pozměňovacích návrhů až 17. listopadu. Můžeme to odsunout až do prosince. Nebyla jsem s vámi moc velkorysá, tedy když se na to teď dívám. Takže tom přidáme tak dva týdny, ne? No přece, když je někdo ve Štrasburku, tak mu to nezakazuje pracovat na počítači. Dobře, takže to prodloužíme do 24. listopadu a budeme se tím zaobírat 6. prosince. a kompromisní pozměňovací návrhy bychom mohli přeskoumat během vánočních prázdnin, to znamená 23. ledna bychom se zaobírali eh, těmito kompromisními návrhy a myslím si, že 24. ledna eh, bychom, to tady, eh, bychom o tom hlasovali a to by umožnilo výboru pro dopravu mít taky dostatečný čas zaobírat se naším stanoviskem. A teď tedy máme dvě minuty před začátkem našeho hlasování, takže navrhuji, abychom tedy ty, tu chvilinku počkali, než tady budou všichni. Hmm. Vážení kolegové, prosím zaujměte svá místa, abychom se nespozdili a nenutili tlumočníky pracovat déle. Bien, Vážené kolegyně, vážení kolegové. Les trois coups ont sonné. Již jsme třikrát zazvonili. Allez, too many things, too <laughs> important things today. On well, ah, it's quite, quite challenging, yeah? Bien. Alors voilà. Maintenant, je crois... Já se domnívám, že nyní jsme všichni již na svém místě, poradci již přestali měnit hlasovacích seznamů, všichni mají také hlasovací lístek u sebe. Uděláme si test, prosím. Aspoň se trošku budeme moci soustředit Hlasujeme a je to test. Zahajuji hlasování. Fungují, prosím, všechny stroje. Paní Markinsen nemá kartu. OK. Zapomněla jsem hlasovací kartičku, ale já mám svoji, tak budu hlasovat, tak se to změní. Já Hlasovali jste, prosím, všichni, není tady nikdo navíc. Je nás 39, včetně paní Harkin. Takže funguje to. Bod 14. Jedná se o návrh dopisu k ohledně uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení ohledně metalurgie ve Španělsku a prosím, abyste hlasovali o tomto dopise. Přijato. Druhý eh, případ to uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Týká se to Peugeotu ve Francii. Je to velmi Není to aktuální případ, je to stará záležitost, všichni souhlasí. Bod 16. Uvolnění prostředků eh, z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v případě Nizozemska, kde eh, se vyjádřili proti eh, tomuto fondu, ale všichni souhlasí. Dobře, 17. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci v případě který musíme odhlasovat. V tomto případě jsme měli e, ústní pozměňovací návrh. Je to švédský případ, kde Švédsko také zablokovalo e, tento Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Ústní pozměňovací návrh se týká odstavce 3 Všichni souhlasíte s tímto ústním návrhem, který se týká opravy posouzení situace. Speedy evaluation process, mais comme již eh, po 8 měsíců probíhalo toto hodnocení, takže je zde návrh změnit hodnotící lhůtu. Všichni souhlasí, včetně tohoto pozměňovací návrhu. Bod 18, Evropský fond pro globalizaci, eh, pro eh, stavebnictví v, Nizozemsku. Všichni souhlasí s tímto dopisem. Dále jde o případ eh, fondu pro globalizaci ohledně Irska. Eh, ve kterém jsme byli, kde neexistují žádné odborové organizace, které by eh, s námi debatovaly, všichni souhlasí. Dále Evropský fond pro globalizaci, případ eh, využití prostředků v Německu, které je skutečně vzorovým příkladem. Všichni souhlasí s tímto návrhem. Děkuji. Poslední případ je případ dánský, kde rovněž se eh, zablokoval přijetí tohoto fondu. Musíme si uvědomit, o čem hlasujeme. Nesmíme hlasovat eh, strojově. Takže využití prostředků eh, Fondu pro globalizaci pro případ v Dánsku. Všichni souhlasí, souhlasí. Dobrá. Pod 22. Je zde pan Katnor, který se hlásí. Děkuji za slovo. Správná výslovnost mého příjmení je Cabrnoch. Eh, pracuji v tomto výboru devátým rokem Eh, rád bych uvedl vzhledem k tomu že nebylo umožněno regulérní hlasování rád bych uvedl že ecr nesouhlasí ani s jedním z předložených návrhů na uvolnění finančních prostředků z globalizačního fondu. prosím aby to bylo uvedeno v zápisu z jednání výboru. děkuji. monsieur... Ano, pane Cabrnoch. Budu se učit vyslovovat vaše příjmení. Snažím se to pochopit. Zatím eh, mě nikdo neřekl, že zde eh, nedodržuji pravidla. Vždy eh, na zasedání koordinátorů se snažím to vyslovit dobře ale budu se to snažit naučit. Nemohu eh, akceptovat váš návrh. Eh, pokud chcete, eh, napíšeme to do protokolu zasedání. Hlasovali jsme o více jak šesti návrzích a vaše poznámka by měla být předložena při projednávání prvního návrhu. Pokud však chcete, můžeme odhlasovat jiný postup a e, budeme e, elektronicky hlasovat o všech těchto e, návrzích dohromady. Je, prosím, většina pro elektronické odhlasování všech těchto návrhů. Nebo se domníváte, že hlasování proběhlo v pořádku, pan Uri? Ennek asszony, nem gondolom, hogy újra kéne szavazni, szerintem ez rendben. Rend... Paní předsedkyně, já se domnívám, že není nutné, abychom znovu hlasovali, ale nevidím v tom žádný problém. Prokud má kolega pochybnosti a také má připomínku, k postupu, tak nemám nic proti tomu, abychom to dali do protokolu. On má právo na to vyjádřit svůj názor. Madame Sinclair. Paní Sinclair? Děkuji. Já bych také byla pro elektronické hlasování. Bylo by to bývalo daleko rychlejší. A pokud to nejde, tak já také souhlasím s kolegou. Dobře, zapíšeme to do protokolu. Bod 22. Zde hlasujeme o zprávě pana Hendla o uzavírání koncesních smluv. Máme zde návrh eh, zpravodaje. pravodaje stáhnout eh, návrh komise. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tento návrh není přijat. Pane zpravodaji, chcete to ověřit ještě elektronicky? Nikoliv. Dobře, tento návrh je tedy odmítnut. K návrhu samotnému Pozměňovací návrh 25 pro, proti, zdržel se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27, 28, 29, 30, 31 až 35. Tyto byly staženy, 37 je nepřípustný. Takže 38 pro, proti, drželi se, to ověříme. Zahajuji hlasování. 38. Hlasovali prosím všichni. Končím hlasování. 25 pro, 19 proti, takže přijato. U vás to nefunguje? Dále článek 16, odstavec 1, kompromis D, kdo je pro? Proti? A promiňte, 39, ještě pozměňovací návrh pana Hendla, 39. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kompromis D, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 42. Zpravodaje. Kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 43. Vy chcete uvěřit 42, takže dobře, hlasujeme. 42. Paní Harkin. Všichni hlasovali, končím hlasování. 22 pro, 20 proti. Přijato. Pozměňovací návrh 43. Paní Manesku, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 44. Pro? Není to totéž? Takže hlasujeme o 43. Hlasovali jste prosím všichni. Máme jednoho PPE navíc. Prosím, jednu kartičku stáhněte. Končím hlasování. 31 pro, 16 proti. Přijato. 44. Pro. Proti. Drželi se. To ověříme, takže 44 ověřujeme. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 28 pro, 16 proti, přijato. 45 pro, proti, drželi se, přijato. 46, 47, nepřijatelné, 48. Zde se jedná o lingvistickou změnu. Není to lingvistická změna, takže hlasujeme o 48. Pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Ověřme to. 48. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 23 pro, 24 proti, zamítnuto. 50, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, drželi se přijato 53 pro, proti, drželi se, to ověříme. Takže ověřujeme. 53. Hlasovali jste prosím všichni? Končím hlasování. 22 pro, 24 proti. Zamítnuto. 54 pro autora Tomase Hendla. 54, nikoliv Tomas Mann, ale Tomas Hendl je autor. Takže 54 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 55 a ověřujeme 54. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 22 pro, 24 proti, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se. 58 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis E pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis F. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis G. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 68 pro? Proti? Zdrželi se přijato. 69 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 71 pro? proti, zdrželi se, přijato 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 74 pro, proti, zdrželi se, přijato 75 pro, proti, zdrželi se, přijato 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 78 pro, proti, zdrželi se, přijato 79 pro, proti, Drželi se přijato 80 pro, proti, drželi se, to ověříme, 80 ověřujeme. Zahajuji hlasování, hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. 22 pro, 24 proti, zamítnuto. Kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní hlasujeme o bodech odůvodnění. Čtyři pro, proti, zdrželi se, liberálové se nemohou rozhodnout. Zamítnuto. 5. Pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6 odpadá. A nyní 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dále 12. Pro, proti, Drželi se, zamítnuto. Ano, to ověříme, takže pozměňující návrh 12 zpravodaje. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni, končím hlasování. 23 pro, 22 proti, jeden hlas se zdržel, takže přijato 14 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Třináct. O tom hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Patnáct. Chcete ověřit třináctku Ne. Takže patnáct. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato 16, pro, proti, zdrželi se, přijato 17, pro, proti, zdrželi se, přijato 18, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 18, ověřit, je to zamítnuto, ano, je to zamítnuto, spletla jsem se. 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 20. Pro? Proti? Přijato. 21. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 22. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 23. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 24. Pro? proti, drželi se, zamítnuto. A nyní hlasujeme o celkovém stanovisku elektronicky zahajuji hlasování. Zpravodaj podporuje svou zprávu. Všichni hlasujeme elektronicky. Někdo nehlasoval, jedna osoba nehlasovala. Končím hlasování. 43 pro, 2 proti, jeden hlas se zdržel. Blahé přejeme navrhovateli. A nyní přistupujeme k bodu 23, ke zprávě paní Blinkevičuté. Je to program Erasmus pro všechny. Článek 1, odstavec 1, pozměňovací návrh 115 Martina Kastlera. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. E, článek 1, odstavec 3. Ne, kompromisní návrh H. Kdo je pro? Ne, vždyť je to jasné. Co pak to nevidíte? Vy nevidíte sál, já ho vidím. Chcete ověření? Dobře, takže kompromis H. Kdo je pro? zdržel se, schváleno. Článek 1, odstavec 4, kompromis, kde B, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď bychom měli mm, hlasovat o 12 a 119 identické návrhy pro proti, zdržel se schváleno. Kompromisní návrh I předložený pěti politickými skupinami, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis je, stejné podmínky pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis K, stejné podmínky pro, proti, zdržel se, schváleno. Článek 2, bod 4, první pozměňovací návrh 15 a 130, 130, 130 jsou stejné. Kdo je pro, proti, Zdržel se a to ověříme. Zahajuji hlasování k 15 a 130. Všichni hlasovali, ukončuji hlasování. 24 pro, 23 proti. Takže schváleno. 131, kdo je pro? proti, zdržel se schváleno. Kompromis L, předložený pěti skupinami pro, proti, zdržel se schváleno. 125 pana Kas, pan Kasler je pro, proti, zdržel se schváleno 136, paní Malika Benarab a tu, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno kompromis M pěti politickými skupinami předloženo pro, proti, zdrželo se schváleno 139, pan Kasler pro, proti, zdržel se, nevím, takže to ověříme 139 elektronicky. Pane Kristince, nemáte vaši hlasovací kartu? A pane Ludvíksone, vy máte vaši hlasovací kartu? Dobře, ukončuji hlasování. Ukončuji hlasování. Paní Harkin hlasovala pro. To znamená 22 proti 21, 3 se zdrželi. Pozměňovací návrh pana Kastlera byl schválen. 140, paní Kostelo, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 141, paní Benarab a tu, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Chcete ověření 141? Paní Markin hlasuje o 141. Ukončuji hlasování. 30 pro, 16 proti. Měli jste pravdu, naprosto jasně schváleno. 142 byl stažen, takže můžeme hlasovat o 143. Promiňte, omlouvá se paní předsedkyně, to znamená, můžeme jít ke 145. Aha, praví paní předsedkyně, pozměňovací návrhy 19 a 146 jsou shodné. Kdo je pro, proti, zdržel se schváleno 147. Paní Kostelo, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno 20 a 148 dohromady, teda protože jsou stejné pro, proti, zdržel se zamítnuto. 149 paní Kostelo pro, proti, zdržel se zamítnuto. 150 paní Steinruck pro, <clears throat> proti, zdržel se, není to jasné, takže to ověříme. Ano, 150. No a najednou je všechno jasné. Měli jsme malý problém. To znamená, ukončuji hlasování. 41 ku 4. Ano, to si zasloužilo ověření, že? Pozměňovací na 21 odpadá a jdeme ke kompromisu N, předloženému pěti politickými skupinami pro, proti, zdržel se schváleno. O pro, proti, zdržel se, schváleno. 156 pana Kastlera, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 157, opět pan Kastler. Ověříme 156, ano. 156, prosím, ověřujeme. Ano. Vždyť už, eh, to zač- už jsme otevřeli hlasování, abychom to ověřili. 156. Stalo se něco? Všichni hlasovali, ukončí hlasování, paní Martin hlasuje proti, to znamená 14 pro, 26 proti, 3 se zdrželi. Teď je to jasně zamítnuto. A teď 157. Kdo je pro? Proti. Zdržel se, zamítnuto. P. Pro proti, zdržel se, schváleno. 160 paní de Benarab a tu pro, proti, zdržel se, schváleno. 161 pan Kastler pro, proti, zdržel se. Myslím si, že je to zamítnuto, ale radši to ověříme. 161 ověřujeme paní Markin. Hlasuje pro. Dobře, no. Všichni hlasovali, ukončuji hlasování. 20 pro, 25 proti, zamítnuto. Nikdo se nezdržel. Kvé, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 26 a 165 jsou shodné. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. A teď hlasujeme o 27 a 168. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 29 a 169. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 28 a 170. Pro? proti, zdržel se, schváleno 30 a 171, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 31 a 172, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno 32 zpravodajky, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno kompromis R, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno 177, paní Benarapatu pro, proti, zdržel se schváleno 178 pro, proti, zdržel se schváleno 33, 179 pro, proti, zdržel se schváleno kompromis S. Pě, pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část pozměňovacího návrhu 34 zpravodajky pro, proti, zdržel se schváleno kompromis T, předloženo pěti skupinami pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část pozměňovacího návrhu 35 zpravodajky pro, proti, zdržel se schváleno. 36 a 185 pro, proti, zdržela se schváleno 37 a 186. Stejné podmínky pro, proti, zdržela se schváleno 38, 188. Stejná podmínka pro, proti, zdržel se schváleno 187 odpadá a jdeme ke 189 pro, proti, zdržel se schváleno 39 a 190 jsou identické, pro, proti, zdržel se schváleno kompromis U, pro, proti, zdržel se schváleno 41 193, pro, proti, zdržel se schváleno 42 a 194, pro, proti, zdržel se schváleno z 4395 pro, proti, zdržel se schváleno. 198 pro, proti, zdržel se schváleno. 199 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis V, pět politických skupin předložilo pro, proti, zdržel se schváleno. Dvojité V pro, proti, zdržel se schváleno. Podměňovací návrh 46 a 205 jsou shodné. Kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 206 Steinruck pro, proti, zdržel se zamítnuto. 47 návrh zpravodajky pro, proti, zdržel se, zamítnuto 207 Benara tu pro, proti, zdržel se, zamítnuto 48 a 208 jsou shodné, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno kompromis X, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď jdeme k pozměňovacímu návrhu 213. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 214 pro, proti, zdržel se, schváleno. 215 Benarapatu pro, proti, zdržel se, schváleno. 51 216 dohromady pro, proti, zdržel se, schváleno. Y pro, proti, zdržel se, schváleno. 221 paní Kostelo pro, proti, zdržel se, schváleno. 53 a 220 pro, proti, zdržel se, schváleno. 224 pro, proti, zdržel se, schváleno. Promiňte, 223 je kompatibilní. Kdo je pro 223? Proti, zdržel se, schváleno. 55 a 225 shodné. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno 226. Paní Omen Reuten pro. Proti. Zdržel se zamítnuto 56 227 shodné pro. Proti. Zdržel se schváleno 57 229 identické pro. Proti. Zdržel se schváleno 58 231 pro proti, zdržel se schváleno 59, 233 pro, proti, zdržel se schváleno 60, 235 pro, proti, zdržel se schváleno kompromis Z pro, proti, zdržel se schváleno kompromis AA Čtyři skupiny předložily pro, proti, zdržel se schváleno kompromis BB. Čtyři skupiny předložily, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno kompromis CC, pro, proti, zdržel se schváleno kompromis DD, pro, proti, zdržel se schváleno 250, paní Esa, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno 66 eh, zpravodajka pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis EE, e, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 67, 254 jsou identické, hlasujeme dohromady, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 68, 255, stejná situace, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 257 paní Malika Benara a tu, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 260 autorka pro, proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. 261 stejná autorka pro, proti. Zdržel se schváleno. FF. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. GG pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 72, 266 identické. Hlasujeme dohromady pro. Proti? Zdržel se? Schváleno. 267 paní Jak Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 269 pan Kassler pro, proti, zdržel se zamítnuto. 268 paní Steinruck, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 271 pan Kassler pro, proti, zdržel se zamítnuto. 74-70 dohromady pro proti schváleno. 274. 278 Partin Kassler pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 279 stejné, hlasujeme dohromady pro proti a 280 Martin Kassler pro, proti, zdržel se. A nyní opět identický návrh pro, proti, zdržel se, schváleno. 278, stejný text pro, proti, zdržel se, schváleno. 272 Martin Kassler pro, proti, zdržel se, Série je 279 pro, proti, zdržel se, schváleno. 280 Martin Kassler pro, proti, zdržel se, zamítnuto. HH pro, proti, zdržel se, schváleno. 80 282 shodné pro, proti, zdržel se, schváleno. 82 a 286 jsou shodné. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 83, 287 pro, proti, zdržel se, schváleno. 84, paní zpravodajky pro, proti, zdržel se, eh, schváleno. 85, zpravodajka pro, proti, zdržel se, schváleno. 290 Sariesa je pro, proti, zdržel se, schváleno. 291 Ludvíkson pro, proti, zdržel se, schváleno. 86 Martin Kassler pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 87 stejný autor pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 88 stejný autor pro, proti, zdržel se 90, stejný autor pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 91, stejný autor pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis E, čtyři skupiny předložily pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis A pro, proti, zdržel se, schváleno. C pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 10. Pozměňova, ústní pozměňovací návrh. Není tady námitek 99, takže dávám hlasovat o 99 takto modifikované pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Nyní můžeme hlasovat o trojce a stovce dohromady, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Eh, úvodní ustanovení 14, kompromis D pro, proti, zdržel se schváleno 16, 5, eh, zpravodajky pro, proti, zdržel se schváleno 103, paní Steinruck pro, proti, zdržel se schváleno 104, Martin Kassler pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 6 eh, eh, a 106 jsou stejné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno 7 a 107 pro. Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis F pro. Proti? Zdržel se schváleno. G pro. Proti? Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrhy 10 a 113 jsou zhodné. a Co se stalo už mnohokrát v této zprávě, takže hlasujeme dohromady. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. A nyní hlasujeme o C. Je, promiňte, 114 Martin Kastler pro proti, zdržel se, schváleno. A nyní nechám hlasovat o celém textu elektronicky. Všichni máte hlasovací lístky. Všichni hlasovali. Ukončuji hlasování. Tedy 40 pro, jeden hlas proti a čtyři se zdrželi. Blahopřejeme zpravodajce. Nyní bod 24 hlasujeme o stanovisku pana Jean Lamberta pro příslušný výbor LIBE. Jedná se o zavedení programu práva a občanství na léta 2014 až 2020. Článek 1, odstavec 1, pozměněcí návrh 33 pana Hendla pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis D pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis E pro, proti, zdrželi se Přijato. 41. Promiňte. Promiňte, 38 může být eh, doplněno. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Je to tady přidáno 41. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 14 pro, proti, drželi se, přijato. 45 pro, proti, drželi se, přijato. 46 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Hlasujeme o 15 pro, proti, drželi se, přijato. 47. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis F pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis G pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 18 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 19 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 51 pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. A nyní tři identické návrhy. Jedna zpravodajky 20 a 21. Týká se to názvu. Kde pro? Proti. Přijato. Kompromis A. Pro, proti, drželi se, přijato. 5b, kompromis B, pro, proti, přijato. A nyní 24, doplnění, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 27, pro, proti, zdrželi se, přijato. 28, pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 pro, proti, drželi se přijato. Kompromis C pro, proti, drželi se přijato. 6 pro, proti, drželi se přijato. 7 pro, proti, drželi se přijato. 31 a 32. Je to identické. Kdo je pro? Proti?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 Hlasovali jste prosím všichni? Končím hlasování. 40 pro, 2 proti. Blahopřeji navrhovatelce. Nyní bod 25. Hlasujeme o stanovisku paní eh, Veroniky Lope Fontaně ohledně Evropského rybářského a námořního fondu. Jde o stanovisku pro výbor o rybolov, kde se tímto zabývá pan Kadek. Pozměňovací návrh 30 pro, proti, zdrželi se přijato. 116 pro, proti, zdrželi se přijato. 117 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 31 pro, proti, zdrželi se, přijato 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 32 pro, proti, zdrželi se, přijato 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis i pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti. Kdo je pro 35 zpravodajky, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 121 pro, proti, zdrželi se, přijato. 122 pro, proti, zdrželi se, přijato. 123 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, drž, přijato. Kompromis je pro, proti, zdrželi se, přijato. 126 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39. Aha, zapomněl jsem eh, kompromisní návrh K. Kdo je pro kompromis K, de, proti zdrželi se, přijato. Takže vracím se k 39, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 127, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 40, pro, proti, zdrželi se, přijato 41, pro, proti, Drželi se. Takže 41 ověříme. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 24 pro, 15 proti. Takže přijato. 129. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Nyní hlasujeme o 43131 a ústním pozměňovacím návrhu k návrhu paní Lambert jsou identické. Hlasujeme pro, proti, zdrželi se přijato.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 proti, přijato. 140 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 141 kompatibilní pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 142 pro, proti, zdrželi se, přijato 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis L, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 144 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 54 pro, proti, zdrželi se, přijato. 145 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. 148 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, 56. Padesát šest pro, proti, zdrželi se, přijato 57 pro, proti, zdrželi se, přijato 58 pro, proti, zdrželi se, přijato Musíme hlasovat o 146. Ještě omlouvám se. Kdo je pro? tuto změnu článku 34. Pozměňovací návrh 146, paní Zuber. 146. Paní Zuber, jedná se o žádost stáhnout článek 34, zapomněla jsem to odhlasovat. Kdo je pro 144, proti, zdržel se. 146 není přijato. A nyní se vrátíme k 59 ohledně článku 45 odstavec 1. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. 155 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato 62 pro, proti, zdrželi se, přijato 63 pro, proti, zdrželi se, přijato 156 Nikdo není proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Hlasujeme o 156. A promiňte, ještě 64. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Takže 156. Hlasujeme Pro, proti, zdrželi se. Přijato 65, pro, proti, přijato 157 kompatibilní s ústními pozměňovacími návrhy. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 66 pro, proti, zdržel se, přijato. 67 pro, proti, zdrželi se, přijato. 158 Hlasujeme pro, proti, zdrželi se, přijato 68 pro, proti, zdrželi se, přijato 159 pro, proti, zdrželi se, přijato 69 pro, proti, přijato. 160 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 77 pro, proti, zdrželi se přijato 78, pro, proti, zdrželi se přijato 79, dvě části. Hlasujeme o první části až po Small Scale Fisheries. Kdo je pro první část a proti? Kdo je pro? Zdr- proti, zdrželi se přijato druhá část, pro, proti, zdrželi se to ověříme. Takže ověřujeme druhou část 79. Končím hlasování. 29 pro, 15 proti. Takže přijato. 80 pro, proti, zdrželi se přijato. 81 pro, proti, zdrželi se přijato. 1 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis A pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis B pro, proti, drželi se, přijato. 86 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 87 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Aha, musím hlasovat ještě o té pětce, to neodpadlo. Takže hlasujeme pět pro, proti, zdrželi se, přijato. 88 pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 kompromise C. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňující návrh 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 92, včetně ústního pozměňovacího návrhu, hlasujeme, tedy se změ, o změně pro, proti, Zamítnuto 10 pro, proti, drželi se, přijato 94 pro, proti, drželi se, přijato kompromis D pro, proti, zdrželi se, přijato 97 pro, proti, zdrželi se, přijato 19 pro, proti, přijato 98 pro, proti, zdrželi se přijato. 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 99, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis E, pro, proti, zdrželi se přijato. 101, dvě části, hlasujeme o první části bez slov only a for vessels that operate až po overcapacity. Kdo je pro tuto první část? Proti? Drželi se? Přijato. Druhá část? Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato 102 pro, proti, drželi se. Zamítnuto kompromis F pro, proti, drželi se. Přijato 105 pro, proti, drželi se. Zamítnuto. 106. Žádost o škrtnutí. O tom hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Držuje, držuje se. Zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 19 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 51. Kompromis kde je? Přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato 22 pro, proti, zdrželi se, vy jste pro 22, kdo je pro 22, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis H pro, proti, zdrželi se přijato. 25 pro, proti, zdrželi se přijato. 26 pro, proti, zdrželi se přijato. 27 pro, proti, zdrželi se přijato. 114 pro, proti, zdrželi se přijato. 28 pro, proti, drželi se přijato. 29 pro, proti, drželi se přijato. Kompromis M pro, proti, drželi se přijato. Hlasujeme o celém textu a to elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. 39 pro, 2 hlasy proti, 3 se zdrželi. Blahopřeji navrhovatelce.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 Rozpočtový hospodářský výbor a e, zpravodajkou je paní Marian Tyson. Máme tady dvě stejné pozměňovací, dva stejné pozměňovací návrhy Edith Bauer, Čaba Ory a 188, návrh Danuty Jaslovecké. 189 paní Hirš a pana Benjona byly staženy dávám hlasovat o 186, 188. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odrážka 4, pozměňovací návrh 186 byl stažen, čili dávám hlasovat o kompromisu R. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis S. Tři skupiny předložily pro, proti, zdržel se, Schváleno kompromis T. Tři skupiny předložily pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis U. U. Dvě skupiny předložily, kdo je pro, proti, zdržel se. To si ověříme účko ale ověřujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Ukončuji hlasování. 21 pro, 23 proti, čili nebylo schváleno. Nyní hlasujeme o Včku. Tři skupiny předložily pro, proti, zdržel se, schváleno. Dvojité V. Předložili tři skupiny pro, proti, zdržel se, schváleno. Doporučení 1. Pozměňovací návrhy 187, 185 odpadají, čili dáváme k hlasování 100. 191 a 192 jsou to shodné pozměňovací návrhy týkající se doporučení 2. Návrh vyškrtnout pro, proti, zdržel se. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale raději to ověříme elektronicky. Všichni hlasovali. Ukončuji hlasování. 22 pro, 22 proti, takže to nebylo schváleno. Doporučení 3 je pozměňovací návrhy 193, 194 jsou shodné. Dáváme k hlasování, kdo je pro, proti, zdržel se. Mám pocit, že to je stejné hlasování, ale protože je to tak těsně, radši to ověříme. Všichni hlasovali. Ukončuji hlasování. 22 pro, 22 proti. Stejným způsobem nebylo schváleno. Co se týče doporučení 6, máme ústní pozměňovací návrh paní Bauer, eh, zavádějící eh, návrh k vymazání Je někdo proti? Pan Sarkas je proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Doporučení 6, odrážka 1. Paní Bauer a pan Ory. Je to návrh vyškrtnout. Kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 198, stejní autoři, stejný návrh. Kdo je pro, proti, zdržel se to ověříme. 198 ověříme. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. 22 pro, 22 proti. Neprošlo. Posměňovací návrh 100. 99. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. K doporučení 6 odrážka 4 ústní pozměňovací návrh paní Bauerová předkládá. Jedná se o odstranění této odrážky. Pan, pan Serkas je proti, to znamená, nemůžeme o tom hlasovat. Doporučení 6, odrážka 5, pozměňovací návrh 200, paní Baurová, návrh na vymazání, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Doporučení 6. Pozměňovací návrh 195 pana Serkase. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Doporučení 6, návrh 196, paní Cornelisen a Jean Lambertová. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A potom úvodní ustanovení A, usní, pardon, pozměňovací návrh 115, Alejandro Serkas, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A, úvodní ustanovení B, kompromis A pro, proti, zdržel se, schváleno. C, kompromis B pro, proti, zdržel se, schváleno. C, 122, Alejandro Sarkas. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Původní ustanovení D, pozměňovací návrh 124, paní Bojerová a pan Čebaury, Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Vy jste hlasoval proti? Dobře, ověříme 124. Zahoji hlasování. Všichni hlasovali. Ukončuji hlasování. 17 pro, 25 proti. Zamítnuto. Úvodní ustanovení D, kompromis C, předložilo čtyři skupiny pro, proti, zdržel se, schváleno. 126 Alejandro Sarkas pro, proti, zdržel se, schváleno E. 127 pro, proti, zdržel se, schváleno F. 128 stejný autor pro, proti, zdržel se schváleno. G, kompromis D, tři skupiny předložily pro, proti, zdržel se schváleno. Dobře, ověříme kompromis D. Zahoj hlasování. Dčko. Úvodní ustanovení G, kompromis D, předložili SAD, ALD a Zelení. Ukončuji hlasování. 25 pro, 19 proti. Schváleno. Paní Jaslovecká? Paní předsedkyně, za chvíličku budeme hlasovat popravka 130. Paní předsedkyně, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 135 a já bych ho chtěla stáhnout. Eh, Děkuji vám mnohokrát, paní Jaslověcká. Každopádně eh, bychom nemohli hlasovat o 135, protože je to pokryto D, o kterém už jsme hlasovali, ale každopádně vám děkujeme za toto upřesnění. G, kompromisní návrh E. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Myslím si, že to ověříme. Ečko, kompromis E ověřujeme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončí hlasování. 25 pro, 18 proti, jeden se zdržel. Schváleno. H. 137. Paní Bauer, pan Ory. Je to návrh na vymazání háčka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Hlasujeme o kompromisu F. Podporují tři skupiny. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. I 142 Alejandro Serkas, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Poté budeme hlasovat o 143 Nadia Hirš, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. To, to bylo také podpořeno Filipem Benjoem a Marianou Arkin stále jedna. A teď eh, stále Ičko, 144 Alejandro Serkas, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. G 145, že je 145, pro, proti, zdržel se schváleno. Úvodní ustanovení K 146 Alejandro Serkas pro, proti, zdržel se schváleno. 182 Edith Bauer Čaba Ory je to návrh na vyškrtnutí, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. L 147, stejní autoři, stejný návrh pro, proti, zdržel se, zamítnuto. M 148, stejní autoři, stejný návrh, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Původní ustanovení M, kompromis G, předložili tři skupiny pro, proti, zdržel se schváleno N, 150, Edith Bauer, Čaba Ory, návrh na vyškrtnutí, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto N. H. Čtyři skupiny předložili, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Hlava 3, 183, navrhuje Edith Bauer Čaba Ory, navrhují vyškrtnout. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. O kompromis I tři skupiny předložily, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis je. Čtyři skupiny předložily, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Nous en venons considérant Q. Q. 98 paní Sary Esaja. Kdo je pro? Proti? Zdržela se? Zamítnuto. K. Předložili čtyři skupiny pro, proti, zdržela se schváleno. Úvodní ustanovení k L předlož, kompromis L předložili čtyři skupiny pro, proti, zdržel se, schváleno. K R. -ku. Máme tady dva pozměňovací návrhy na výškrt. Jedno předkládá Edith Bauer a 161 a potom 162 Nadia Hirsch. Kdo je, Hirsch, kdo je pro? 161, 162 proti. Zdržel se to ověříme. Zahajuji hlasování ke 161 a 162 návrh na vyškrtnutí. Všichni hlasovali? Ukončuji hlasování. 22 pro, 22 proti. Nebylo schváleno. Kompromis M. Dvě skupiny předložily, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Hlava 4, 184, Edith Bauer, Čaba Ory, návrh na vyškrtnutí, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Původní ustanovení T, 166, stejní autoři, stejný návrh, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Tečko, kompromis N, pro, proti, zdržel se, Schváleno. kompromis o předložili čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Eh, v kompromis P, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Dvojité V kompromis Q, předložili čtyři skupiny, dávám hlasování pro, proti, zdržel se schváleno. A X, poslední pozměňovací návrh 181, Edit Bauer, Čabae Ory, návrh na vyškrtnutí X pro, proti, zdržel se, zamítnuto, dávám hlasovat o celém návrhu textu elektronicky. Všichni hlasovali. Ukončuji hlasování. 27 pro, 16 proti a jeden se zdržel. Děkuji vám mnohokrát za toto hlasování. Děkuji. Děkuji vám i za eh, toto poděkování. A děkuji také za vysokou kvalitu práce, kterou jsme uskutečnili společně a která vedla k stanovisku, které je užitečné za obtížných podmínek. Nyní poslední hlasování dnes dopoledne. Týká se to zprávy paní Lisia Ronzuli. Ohledně změny směrnice o uznávání profesních kvalifikací a nařízení o administrativní spolupráci prostřednictvím informačního systému o vnitřním trhu. Jde o stanovisko pro výbor IMCO, kde na tématu pracuje paní Bernadette Verňo. Článek 1, odstavec 1, bod 1, pozměňující návrhy 51, 52. Eh, Hlasujeme dohromady pro, proti, zdrželi se, přijato. 55, článek 1, odstavec 1, bod 2. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53, pro, proti, zdrželi se, přijato. 53, máme to ověřit, ano. Eh, mně se zdálo, že to bylo přijato celá jasně. Hlasujeme. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. 25 pro, 19 proti, takže přijato. A hlasujeme o 56 pro, proti. 56, kdo je pro? Proti, drželi se přijato. 57, pro, proti, drželi se přijato. 58, pro, proti, drželi se přijato. 59, 60, eh, stejné, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. 6, a ověřejeme 59 a 60. Zahajuji hlasování. SND a EPP jsou proti. 25 pro, 20 proti, takže přijato. To mi uniklo. 6 zpravodajky pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis F pro, proti, drželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis G. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 68. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro Proti. Drželi se. Přijato. Sedmdesát jedna pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis H pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Deset a sedmdesát čtyři jsou shodné. Pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis I. Pro, proti, drželi se, přijato. 77 pro, proti, drželi se, přijato. 78 pro, proti, drželi se, zamítnuto 12 pro, proti, drželi se, přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis je pro, proti, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 82 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis K. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. 86 pro, proti, drželi se přijato 87, odpadá, takže kompromis L, pro, proti, drželi se přijato 92, pro, proti, drželi se přijato 93, pro, proti, drželi se, přijato. 94 pro, proti, drželi se, přijato. 95 eh, pro, proti, drželi se, přijato. 96 eh, pro, proti, drželi se, zamítnuto. 97 kdo je pro? Proti? Drželi se? Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 98. 99. 100. 101. 102. 103. Jsou shodné. Žádají vyškrtnutí. Hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Držel se? jsou přijaty. A to znamená, že tento bod je vyškrtnut 104 pro, proti, drželi se, přijato. 106 pro, proti, držel se, přijato. 107 pro, proti, drželi se, přijato. 108 pro, proti, drželi se, přijato. 109 pro,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 Zdrželi se? Přijato. 122. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A stejní autoři předložili návrhy 123, 124, 125, 126, 127, 128. Žádají o vyškrtnutí. Hlasujeme celkově. Jsou přijaty. 129 pro, proti, drželi se. Přijato kompromis M pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis Q, pro, proti, drželi se, přijato. 137 pro, proti, drželi se, přijato. 138 pro, proti, drželi se, přijato. 139 pro, proti, drželi se, to ověříme. Musíme použít stroje. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 pro, 24 proti. Dva hlasy se zdržely, takže 139 není přijato. 140 pro, proti, drželi se, přijato. 17 pro, proti, drželi se, přijato. 144, 145 jsou shodné pro, proti, drželi se, přijato 146 pro, proti, drželi se, zamítnuto 147 pro, proti, kde pro? Proti, drželi se, přijato 148 pro, proti, drželi se, Přijato 150 pro, proti, drželi se. Přijato 151 pro, proti, drželi se. Přijato 152 pro, proti, drželi se. Přijato 153 pro, proti, drželi se. Zamítnuto kompromis N pro, proti, drželi se. Přijato nyní kompromis O, pro, proti, drželi se, přijato. 164 pro, proti. Kdo je pro 164? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Ano, ověříme to. Ověříme 164. Končím hlasování. 30 pro, 15 proti. Takže přijato. A nyní 166 a 167 pro, proti, zdrželi se, přijato. 168 a 169 pro, proti, zdrželi se, přijato. 170. Hlasujeme pro, proti, drželi se, přijato. 171 pro, proti, drželi se, přijato. 173 a 175 pro, proti, drželi se, přijato. 177 pro, proti, drželi se přijato. 178 pro, proti, drželi se přijato. 179 pro, proti, drželi se přijato. Kompromis P pro, proti, drželi se přijato. 18 pro, proti, drželi se přijato. 19 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Od 19 jsme právě hlasovali, ano. Takže nyní 20 pro, proti, zdrželi se, přijato 21 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis A, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B, pro, proti, drželi se, přijato. Dále 32, pro, proti, drželi se, přijato. 1, pro, proti, drželi se, přijato. 33, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. 2, pro, proti, drželi se, Přijato. Tři... Kompromis eh, C. Pro přijato. 20. Eh, pozměňující na 41. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis D. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 24. Kompromis E. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato? A pozměňovací návrh 50. Pro? Proti? Drželi se? Přijato? A nyní poslední hlasování dnešního dopoledne elektronicky. Hlasujeme o celém textu. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni? Končím hlasování. 40 pro, 2 proti, 3 se zdrželi a blahopřejeme paní Ronzuli.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 Mohla bych požádat socialistickou skupinu. Pane Sarkas. Pane Sarkasi. Mám tak trochu problém, protože jsme skončili o něco dříve a, vy jste stínový spravo- a váš stínový zpravodaj k následujícímu bodu ještě nedorazil, pan Pioto. Takže otázka je, zda tady můžeme začít, nebo jestli chcete, nebo jestli ho mám, jestli ho mám zavolat. Můžeme začít? <laughs> Děkuji mnohokrát. Takže eh, přistupujeme k bodu 28 našeho dne a dáme slovo naší zpravodajce Nadě Hirš, aby nám předložila svou zprávu, představil, promiňte, svou zprávu z vlastní iniciativy, lépe řečeno návrh, svůj návrh zprávy z vlastní iniciativy týva, týkající se bezpeč, sociální bezpečnosti. Jedná se o integraci přistěhovalců, dopady na trh práce a vnější rozměr koordinace. Posílená kooperace s výborem Libe, kde bude zpravodajem Filip Des. To znamená, dávám nyní slovo naší zpravodajce. Děkuji, paní předsedkyně zpráva se zabývá několika sděleními a také studií komise. A já jsem se snažila eh, dát všechny tyto záležitosti dohromady. V této právě jsem se mohla zaměřit pouze na ústřední témata a já se domníváme, že některá témata ještě doplníme formou pozměňovacích návrhů. Celkově se jedná o jedno ústřední téma, které musíme mít na paměti. A neboť také již začíná poč, klesat počet obyvatel v produktivním věku a my máme v některých zemích již také nedostatek eh, odborníků a to je třeba vidět v souvislosti s přistěhovalectvím a na to já se soustředuji proto přistěhovalectví občanů ze třetích států, kteří jsou kvalifikovaní, je bezpodmínečně nutná věc. Zpráva z vlastní iniciativy má smysl jenom tehdy, jestliže obsahuje něco nového. A právě proto tato zpráva obsahuje něco nového a sice to, že bychom zavedli dobrovolně eh, kvalifikované přistěhovalectví v Evropě. To je věc, o které musíme diskutovat, protože některé státy mají již tento bodový systém a samozřejmě přistěhovalectví je v rámci eh, pravomoci členských států a musíme zvážit, zdali bychom zavedli dobrovolný systém, abychom dali eh, možnost členským členským státům se zúčastnit tohoto systému. Celá tato oblast jazyk a integrace je také ústředním aspektem. V posledních letech jsme vedli diskusi, která jasně ukazuje, že musí dojít k jisté vyváženosti. Na jedné straně jsou to přistěhovalci, kteří přicházejí do EU, se musí určitým způsobem integrovat, musí se naučit jazyk a prostřednictvím práce je to to nejlepší. Na druhé straně my od těchto lidí nevyžadujeme asimilaci, aby se vzdali vlastní identity. Právě proto je to taková opravdu složitá texta, o které je třeba také diskutovat ve vnitrostátních souvislostech a proto jsme zde předložili určité návrhy. Já se domnívám, že je důležité, aby možnost děti naučit se jazyk a také integrovat se, aby toto bylo eh, umožněno, abychom to na jedné straně od lidí nepožadovali, ale na druhé straně jim nedali k dispozici žádnou nabídku. To je velice důležitý aspekt veškerých diskusí. Já chci ještě zdůraznit další věc. To jsou studenti, mladí lidé, kteří vystudovali v EU a potom z části nemají nejlepší možnost získat eh, pracovní povolení a tedy také povolení k pobytu. Z hlediska makroekonomického je to absolutní nesmysl, neboť my investujeme do vzdělávání těchto lidí a potom je co nejrychleji potřešleme domů. Proto bychom měli také zvážit, jaké možnosti bychom dali těmto mladým lidem, aby zde po studiu zůstali a pracovali. Samozřejmě někteří z nich se vrátí domů, ale má to být jejich dobrovolné rozhodnutí, zdali zůstanou zde v EU a nebo se vrátí domů. To je velice důležitá věc. Ještě dalším aspektem je oblast uprchlíků. Je celá řada občanů, kteří přicházejí z politických důvodů do Evropy, kteří jsou kvalifikovaní a i zde opravdu má smysl umožnit těmto lidem přístup na trh práce my jsme nyní také vyjednali asilový balíček, v současné době je to 9 měsíců, ale je možné také umožnit dát těmto lidem další možnosti, protože jak, já se také domnívám, že integrace prostřednictvím práce je nejlepší, eh, jak se etablovat to je důležitá oblast, také oblast integrace integrace není nic separátního, protože integrace se projevuje ve všech politických oblastech. Je to průřezová oblast, týká se vzdělávání, politiky a další záležitostí. Proto to musí také reflektovat komise a nesmí na to nahlížet jako na izolovanou oblast. A stejně tak je to otázka genderu, gender mainstreaming, E, stejně jako integrace je průřezovým úkolem. Ještě je tady další bod obsažený v této zprávě a to je oblast sociálních systémů zabezpečení. Tady je celá řada bilaterálních dohod, které v současné době existují. Zde by také stálo za to to pozvednout na evropskou úrovni a sice z toho důvodu, protože tato jednání často není možné vést pouze bilaterálně a jestliže by toto existovalo na evropské úrovni, pak by zde byly jasnější struktury. Takže lidé, kteří pracují ve třetích státech, či naopak, tedy lidé z třetích států pracující v EU by znali eh, sociální systémy, také by měli jistotu například přenositelnosti určitých nároků. My jsme zde zapracovali ještě další bod, který je sporný, a to je otázka ilegálních uprchlíků, kteří se zdržují v EU, ale zde také pracují. Tady byl předložen návrh, abychom těmto lidem umožnili eh, zjednodušený návrat do legality. My si musíme uvědomovat, že tady je celá řada ilegálních pracovníků a tak podporují náš systém. Ať eh, například pracují v domácnostech, ale nebo také v oblasti zemědělství. Tito lidé jsou zde a pracují. A bylo by eh, nesprávné ponechat tyto lidi v ilegalitě. A proto tato zpráva se zabývá mnohými tématy, některá z nich jsou sporná, také obsahuje nová témata a proto se těším na další diskusi s vámi. Děkuji vám. Merci. Děkuji. Jean Lambertová a potom paní další řečnice. Um, thank you very much. Děkuji. Já bych také chtěla poděkovat Nadě za její práci na této zprávě. Tato zpráva má mnoho pozitivních prvků, ale já mám také jisté problémy s touto zprávou, protože mně se nelíbí bodové systémy. Já eh, si tímto systémem nejsem jistá Důležité aspekty v této zprávě se týkají uznávání kvalifikací. To je věc, která je stále a stále důležitější. Jak se také kvalifikace hodnotí. A Mm, v této souvislosti se udělalo již eh, hodně práce eh, v rámci takzvaného programu rovnosti. Já bych se chtěla vyjádřit k některým eh, bodům, což je například také úloha zaměstnavatelů v souvislosti s integrací. A jaké Eh, zodpovědnost mají zaměstnavatele. Eh, k tomu bychom se měli vyjádřit formou pozňovacích návrhů a také k roli odborových svazů a také pokud se týče také školení manželů či manželek, tedy partnerů, tak aby i partneři příslušných osob mohli v EU pracovat. Je pravdou, že my se na tyto věci díváme z hlediska e, otázky vnitra a spravedlnosti, ale spíše tyto záležitosti se týkají sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Také se tady hovořilo o sociálním zabezpečení. Nyní byly udělány změny v zákonu, například v oblasti jednotného povolení a v oblasti modré karty. Pak my se musíme eh, oprostit od bilaterálních dohod a já se domnívám, že tato cesta je velice důležitá. My eh, tady hovoříme také o sociálních záležitostech, což se týká občanů EU, jestliže e, pracují přeshraničně, ale potřebujeme také lepší systém pro občany, kteří se pohybují mezi EU a třetími zeměmi. A pak e, se tady hovoří o cirkulární migraci, což je důležitá věc a také jste hovořila o nelegálních uprchlících, takže my musíme se pokusit o to, aby tito lidé se dostali do e, normálních systémů. A také to se týká mladých lidí, jestliže se dostanou do věku 18 let. Já se domnívám, že toto je velice dobrá zpráva a já se těším na konstruktivní spolupráci s vámi. Děkuji. Um. Paní Blinkevičuté a poté panu Guragu. Ač, paní pirmininke. Ač... Děkuji mnohokrát. Ráda bych poděkovala naší kolegyni Nadě Hirš, protože se jedná o nesmírně důležitou otázku a zároveň otázku eh, velice komplikovanou a svíselnou. Eh, integrace imigrantů na trh práce znamená zároveň také jejich integraci do života, eh, integraci jejich rodin, a je to velice komplikovaná otázka, protože nelze zapomínat na velmi těžký hospodářský kontext. A proto e, je třeba zaobírat se otázkou, jak to vše formulovat tak, aby to bylo přijatelné pro členské státy, aby členské státy pochopily, že potřebujeme migranty pro naši ekonomiku často. Nebo někdy se říká, že Tady je 5 milionů nezaměstnaných na trhu Evropské unie a proto je třeba, abychom upozorňovali také na užitečnost imigrantů pracujících v Evropské unii. Je třeba uvědomit si demografickou situaci v našich respektivních členských státech která zrovna nepřispívá hospodářskému vývoji. Podíváme-li se na evropské migranty, je jasné, že tady existuje diskriminace. Otázka tady je, jak zabezpečit, aby eh, migranti z třetích států netrpěli ještě horší situací než ti, kteří migrují uvnitř Evropské unie. Tato situace mm, je velice komplikovaná a myslím si, že je třeba na to znovu a znovu upozorňovat v této zprávě. Zároveň je třeba uvědomit si obecný princip související s migrací migranti z třetích států by měly být eh, přijednává, eh, s nimi by se mělo nakládat stejným způsobem eh, ve členských státech Evropské unie, aby tady neexistovaly rozdíly. A proto eh, tento bodový systém. Já podporuji to, co řekla kolegyně Lambertová. Asi by se mělo říci trošku více k tomu, jaká by byla předaná hodnota tohoto bodového systému pro integrování migrantů z třetích států. Jak již jsem řekla, je to nesmírně komplikovaná otázka. Ve vaší zprávě dostatečně nepodtrhujete význam otázky našeho přístupu k rodinám migrantů, ať už to jsou jejich manželky, partnerky či jejich děti, ale to vše eh, se eh, týká eh, této záležitosti. Nelze na tyto věci pohlížet odděleně na, na migranty a na jejich rodiny. A co se týče nelegálních imigrantů, tady máme dvojitý problém. Je třeba je, jejich pobyt legalizovat, aby pracovali, platili daně, aby vedli důstojný život, ale na druhé straně jakým způsobem se dostali do našich zemí, co nefungovalo a kdo za to nese odpovědnost. Čili eh, Podporuji vaši zprávu v principu a myslím si, že se nám podaří vypracovat dobrou zprávu, která přispěje ke zlepšení situace migrantů. Děkuji. Pana Goran. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl říci, že jsem viděl již aktuálnější zprávu a myslím si, že toto je velice aktuální zpráva a já tuto zprávu velice vítám. E, trh práce a otázka migrace je velice nalíhavou záležitostí, kterou jsme nyní každodenně konfrontováni. Spravodajka správně identifikovala klíčové body, se kterými se musíme zabývat a vypořádat. To jsou demografické změny, které jsou dramatické také nedostatek kvalitních a kvalifikovaných pracovních sil v části evropského trhu práce a potom také stálý pohyb migrujících a pracovníků eh, a přistěhovalců. Ale situace se přece jenom mění a problém přistěhovalectví není pouze problémem uprchlickým, ale je to stále více problém eh, přistěhovalců, kteří v Evropě pracují. Je tady pohyb eh, mladých eh, pracovníků v rámci Evropy, například ze Španělska do Německa a do Spojeného království. A eh, já se domnívám, že my bychom měli rozlišovat mezi evropskými migranty a mezi migrujícími přistěhovalci, kteří přicházejí ze třetích zemí neboť zde se setkává migrace, práce a také z e, politika sousedství, protože také přicházejí migranti z našich evropských sousedních zemí. Mně se líbily ve právě především části zabývající se dětmi z rodin přistěhovalců, protože tyto děti často předčasně, předčasně opouštějí školní docházku. Ale je tady další ještě problém dětí, kteří jsou vlastně ponechány v zemích původu a rodiče odjedou za prací především do takových zemí, jako je Itálie a nedávno to bylo také Španělsko. A zde se zdůrazňuje také jazykové vzdělávání a to velice vítám. Také si myslím, že je velice dobré zřídit kanceláře před odjezdem zemích původu. Já se domnívám, že tyto kanceláře by byly velice nápomocné. Obecně bych chtěl říci, že pozitivní přínos přistěhovalců k, eko, k evropské ekonomice bychom měli ještě více zdůraznit a zdůrazňovat, protože v této oblasti existuje stále hodně předsudků. A zde bych chtěl z vám sdělit oficiální číslo Evropské komise, kde se odhaduje, že přínos pracovníků z třetích zemí k agregovanému HDP je více než 1%. Další klíčové aspekty také jsou obsaženy, ale musím říci, že jsem skeptický vůči bodovému systému, ale o tom ještě můžeme dále diskutovat. A opět je tady problém eh, evropského systému sociálního zabezpečení. To je věc, ke které bychom měli směřovat, ale v současné době máme obrovské problémy na vnitrostátní úrovni a právě proto by bylo velice těžké neříkám, že by to bylo neproveditelné, ale bylo by opravdu složitelné podporovat vznik eh, panevropského systému sociálního zabezpečení. Zprávu velice vítám a zajisté tato zpráva přispěje k řešení základních problémů eh, v oblasti zaměstnávání přistěhovalců. Děkuji. Elmar Castello. Elmar Castello. Děkuji, paní předsedkyně. I já vítám tuto zprávu. Tato zpráva je velice aktuální a já se těším na práci na této zprávě. Úvodem chci říci, že je velice důležité uznat přínos migrantů k našemu ekonomickému systému. Já jsem bývalou primátorkou Dublinu a to je také země, město, které je otevřené uh, a také jestliže jsou města otevřená, potom se přiláká více investic. My bychom se měli také zaměřit například na vývoj přistěhovalců ve formě zaměstnavatelů. Na to bychom se měli také ve zprávě zaměřit. Další důležité oblasti, to je například aspekt aspekt mezinárodních, eh, mezinárodních studentů, protože studenti často mývají problémy eh, s, po, eh, s povolením k pobytu a potom také s další pracovní činnosti. Mezinárodní absolventi vysokých škol by měly dostat příležitost eh, zůstat v EU a také často mají své rodiny původu doma a tak je také podporují. Já souhlasím s tím, co bylo řečeno o nelegálních přistěhovalcích a e, také vím, že tímto se musíme hodně zabývat. My jsme měli také závažné případy v Irsku, kdy byly zcela zamítnuta veškerá práva nelegálních přistěhovalců u soudu a s tím nemůžeme souhlasit. Já velice vítám tuto zprávu, děkuji zpravodajce za její činnost a myslím si, že tato zpráva je velice užitečná. Merci beaucoup. Děkuji vám, pan Sarkas. Děkuji, paní předsedkyně. Také jsem chtěl poblahopřát paní Hirš za její iniciativu, protože se dotýká naprosto zásadního bodu. Máme-li 25 milionů imigrantů v Evropě Eh, musíme zvolit, zda chceme, aby to bylo 25 milionů problémů nebo 25 milionů řešení. A samozřejmě záleží také na tom, jak budeme tyto pojmem, problémy pojmenovat, zda to bude problém anebo příležitost. S veškerými mm, otázkami je to nesmírně zajímavá práce. Já bych chtěl přispět k odstav odstavcům 24 a 28, kde se odkazujete na záležitost týkající se koordinace systému sociálního zabezpečení, protože jak na to správně upozorňujete ve svém návrhu usnesení, Eh, důležité, jakým způsobem eh, to bude odrážet sdělení komise z 30. března. Souhlasím s tím, co se praví v těchto odstavcích, ale domnívám se, že by se mělo lépe kolegům ve výboru vysvětlit a říci víc věcí. Proč? Vysvětlit, proč je to tak důležité. Protože tato koordinace nesouvisí pouze s nespochybnitelnou skutečností, kolik imigrantů tady máme v Evropě, ale že nevyřešili se na komunitární úrovni udržování jejich práv, když se budou vracet do svých zemí, ztrací veškerou tu dobu, nebude se jim započítávat ta doba, kterou pracovali tady. Já jsem Španěl, když budu deset let pracovat v Argentíně, bude se to započítávat, ale vy, protože jste Němka, tak by se vám to nezapočítávalo nepočítalo, protože neexistuje odpovídající dohoda eh, o sociálních zabezpečení, o systému sociálního zabezpečení mezi Německem a Argentinou. Čili je třeba vyřešit problém koordinace těchto systémů. Jedná se o udržení práv těch, kteří e, pracují i třeba mimo Evropu. Země, které mají bilaterální dohody, když jejich občané e, pracují mimo Evropskou unii, to mají vyřešeno. My mezi sebou to máme vyřešeno mezi 27. Ale Eh, občané zvenku nemají vyřešen tento problém, jakým způsobem zabezpečit eh, nebo zajistit svůj přístup k systému sociálního zabezpečení, když pracují několik let tady a několik let doma. A paní Hiršová, eh, velice zajímavou zprávu zpracoval výbor o kterém se hlasovalo 4. října a kde se jedná o řešení celé řady technických otázek v kooperaci se službami komise. A řekl bych, eh, že byste možná také mohli, pra, mohla pracovat s těmito experty. Já osobně předložím pozměňovací návrhy nikoliv proto, abych poopravil to, co pravíte vy, ale naopak, abych doplnil tuto nezbytnost koordinace sociálních systémů nikoliv mezi zeměmi uvnitř Evropské unie, nikoliv přes hraniční spolupráci, to je dostatečně upraveno, níbrž pro občany přicházející pracovat do EU nebo naše občany pracující mimo EU, protože ty, ti to ještě nemají vyřešené. Děkuji vám. Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo další do debaty? Pokud ne, tak dám slovo paní Hirš. Takže nikdo se nehlásí. A slovo má zástupce komise, pan Morin. A koordinátorům bych chtěla také říci, že na závěr eh, této schůzky budeme mít eh, malé zasedání koordinátorů. Slyšeli mě prosím všichni koordinátoři? No, koordinátoři neposlouchají, ale snad eh, se k ním ta zpráva dostane. Takže pan Morel. Děkuji, paní předsedkyně. Komise vítá práci Evropského parlamentu a analýzu v této zprávě ohledně významu dobré integrace přistěhovaleců. Je to téma, které eh, pokrývá spoustu otázek se sociálními i ekonomickými dopady. Analýza právy eh, je v souladu s eh, sdělením z roku 2011, kde byly navrženy aktivity eh, za účelem plného začlenění přistěhovalců v cílových zemích. Jak bylo také zdůrazněno, je přístup k trhu práce a k sociálním systémům podstatnou záležitostí. Komise chce prohloubit eh, otázku integrace přistěhovalců eh, také na základě sledování celého balíčku o zaměstnanosti. Určité prvky z vaší zprávy budou velmi užitečné v této souvislosti. Ohledně některých aspektů, především co se týče e, širších e, nástrojů e, EURES, je však nutné lecos ještě upřesnit i právně Otázka přistěhovalců z třetích zemí a jejich přístup k sociálnímu zabezpečí jsou otázky, které musí být na evropské úrovni ještě dále prostudovány. Zde z dělení z března 2012 eh, pokrývá právě tyto otázky eh, přístupu k sociálnímu zabezpečení. Jde tedy ale také o praktické praktickou realizaci eh, jednotlivých eh, dopadů a také recipročních eh, postupů na základě smluv o reciprocitě. Evropská dohoda o uplatňování sociálního zabezpečení a také posílení kooperace evropských zemí a také kooperace s Latinskou Amerikou jsou dalšími otázkami. Zde je e, nutné však, aby členské státy lépe koordinovaly e, bilaterálně svou spolupráci. O tomto se také hovoří v vašem návrhu zprávy. Samozřejmě, že je zde otázka právního základu, například ohledně onoho 28. režimu eh, pro sociální zabezpečení. Eh, vaše otázky jsou velmi ambiciózní a eh, také Eh, velmi významné, především co se týče přístupu k sociálnímu zabezpečení a trhu práce. Děkuji. Eh, naše zpravodajka tedy eh, získala další podporu a dávám jí nyní slovo, aby ukončila tuto debatu. Vielen Dank. Zuerst einmal herzlichen Děkuji. Já vám děkuji za mnoho podnětů, které byly předloženy. Ústředním bodem je důležité, abychom vybudovali kulturu uvítání v EU, abychom lidem, kteří přicházejí do EU, řekli, my vás vítáme, vy nejste problémem, ale vy nám pomáháte řešit naše problémy a můžete zde žít svým životem. To je pro mě zásadní věc. K tomu patří například také uznání jejich kvalifikací. O tom hovořím v odstavci 13 celá řada kvalifikací se u nás neuznává, takže tito lidé musí pracovat pod svou úrovní. To všechno patří k tomu, by, eh, jestliže si někdo zvolí EU jako své pracoviště, tak aby zde také pracovat mohl. Pak se také hovořilo již mnohokrát o integraci, o integraci pracovníka, muže, ženy, rodinných příslušníků a tak dále. My máme problémy s tím, že pravomoce byly rozděleny mezi výborem Libe a naším výborem, neboť výbor Libe je zodpovědný za obecnou integraci, za rodinu a my potom za pracovně politická témata. Je to umělé rozdělení, protože vlastně tyto dvě věci musí jít ruku v ruce. Ale tady došlo eh, k rozdělení pravomocí a proto se těmito záležitostmi tolik nezabýváme, ale dávám vám zapravdu, je to ústřední zásadní téma, jinak bychom nemohli na zprávě pracovat dál. A další věc, o které se hovořilo, to je nezaměstnanost v EU. Samozřejmě, v mnoha zemích je vysoká nezaměstnanost, na druhé straně také e, strategie 2020 obsahuje přání, aby postižení se více dostali na trh práce i například ženy matky. Ale nesmíme tyto skupiny stavět proti sobě. Jestliže někdo je kvalifikován na výkon určité odbornosti, pak je to jedno, zdali je to příslušný z třetího státu matka či invalida. Máme tady jistý potenciál, který existuje eh, a my bychom neměli opravdu tyto skupiny stavět proti sobě, co je velice klíčová záležitost a je jasné, že k integraci dochází na místní úrovni v eh, obci, ve městě. Já jsem také pracovala jako radní v Mnichově a tam se odehrává integrace v jednotlivých městech. Eh, jde o to, jak se například také děti dostanou do školek a tak dále. A to nemůže nikdy upravit národní či evropská úrovně, úroveň. Lid musí dojít ke změně myšlení eh, lidí na místě, jinak nevznikne ona kultura uvítání eh, pracovníků z třetích zemí. Kolega Serkas upozornil na to, že eh, výbor pro sociálně a ekonomické záležitosti také zpracoval stanovisko, toto znám, já jsem také s tímto výborem spolupracovala a tam opravdu vím, že tam na tomto stanovisku pracují experti a toto stanovisko je velice dobré. A pak tady máme ještě jeden bod a to jsou ilegální pracovníci, ilegální přistěhovalci. Tady byla položena otázka, že musíme se zabývat tím, jak se lidé do EU dostali. Například v Německu Eh, cel, je celá řada eh, nyní ilegálních, eh, nelegálních pracovníků, ale ti, to, tyto lidé přišli legálně do EU. Oni přijdou jako pečovatelky o děti a vyprší jim pracovní povolení a povolení k pobytu a potom zůstanou v příslušné zemi nelegálně. A já tedy nevím, proč eh, tito lidé nemohou potom získat legální povolení k dalšímu pobytu. Takže my máme nelegální přistěhovalce, kteří přicházejí do EU nelegálně a vlastně nemají ani možnost tady si budovat kariéru, ale musíme tyto, eh, tyto lidi odlišovat od těch, kteří přišli legálně do EU a, a eh, po vypršení příslušných povolení potom zůstanou v EU nelegálně. Já se domnívám, že tady je ještě celá řada aspektů, kterými se budeme zabývat a já se těším na práci na této zprávě, která se zabývá zaměstnaností a především integrací a mm, je, také si myslím, že diskuse by se měly odehrávat v jednotlivých členských státech. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Takže na tomto základě schválí harmonogram. Až do 6. listopadu můžete předkládat pozměňovací návrhy. Budeme se jimi zaobírat 28. a 29. listopadu, kompromisní pozměňovací návrhy 23. a konečné hlasování 24. A ráda bych ještě řekla, že kdy, když vstupujeme do poslední fáze prací parlamentu, nelze prostě zpomalovat, protože bychom potrestali jiné kolegy, kteří závislí zase na našich outputech pro zpracování svých zpráv. Toto tedy není pouze technická záležitost, ale tvoří to celý kontext, kde chceme, aby se všichni cítili dobře v našem výboru. A tím jsme skončili dnešní dopoledne. A ne, praví paní předsedkyně, aha, promiňte. Máte pravdu, moc se omlouvám. Co si, moc se omlouvám našemu zpravodaji Sabu Sogorovi, který nám představí návrh, svůj návrh zprávy k evropské demografické statistice. A to bude poslední bod dnešního dopoledne. Pane zpravodaj, máte slovo. Děkuji mnohokrát, budu hovořit maďarsky. Vážení kolegové, chtěl bych vyjádřit své znepokojení týkající se závažného návrhu komise. Tady se totiž jedná o téma, kdy požadavky statistických údajů kolidují se zájmy jednotlivých členských států. Zdá se to být technickým nařízením, ale pakliže bude přijato, znamenalo by závažné politické dopady. Zakládá se na dvou platných nařízeních, které nemůžeme změnit, ale toto nařízení, ale nemusíme si brát tyto dvě nařízení jako právní základ. 2007 a 2009 jsme přijali eh, tato dvě nařízení, ale tenkrát jsme ještě nemohli počítat s tím, jaké politické důsledky po pěti či sedmi letech budou mít. Podle návrhu komise článek 4 ku příkladu obyvatelstvo na běžné, v běžném bydlišti bude rozhodovat o tom, jak bude vypadat kvalifikovaná mm, většina na radnici. Na radě. A tato logika bude ovlivněna tím, že občané bez státní příslušnosti eh, nějakého členského státu EU budou rozhodovat při započítávání toho faktoru. Eh, to znamená, že eh, pakliže nějaký stát by měl hodně ilegálních imigrantů, mohl by mít větší, jeho hlas by mohl mít větší váhu na radě. Článek 2, 3, 4 údaje týkající se obyvatelstva k specifický, údaje obyvatelstvu týkající se specifických účelů. Tento návrh na radě už je 12 měsíců. E, praví se zde, že přijímající země musí evidovat občany ale tento pojem je velice nepřiměřený, protože celá řada z nich se může vracet do svých členských států a většina z nich to také tak dělá. A řada členských států nepočítala s tím, že migrace směrem do západní Evropy bude tak velká. Co se týče mašich, mých pozměňovacích návrhů, domnívám se, že regionální politika nemůže být spojena s koncepcí regionu NAT, protože se to aplikuje příliš nedůsledně. Rád bych tedy tuto úroveň regionu škrtl. Máme tady také přeshraniční regiony, jak je možné evidovat je, zmapovat je. E, běžné bydliště. Místo této definice běžného bydliště bych dal stále bydliště a dočasné bydliště jako pojem a e, zvýšil bych tu dobu, která tady je 12 měsíců na 5 let, protože 5 let je zapotřebí proto, aby se minimálně člověk rozhodl jako migrující osoba, zda chce zůstat v té které zemi nebo chce se vrátit domů. Teprve po pěti letech je možné e, učinit odpovědné rozhodnutí v této otázce. A kromě toho těchto pět let je také referencí pro ty, kteří pracují v domácnosti. Vážená paní předsedkyně, nedávno byla přijata, eh, pardon, nejprve, nej, nedávno byla odložena k ledu zpráva Andřu Dafa, protože se zaobírala příliš citlivými tématy, ale toto téma je obdobně citlivé. Eh, zažíváme vícenásobnou krizi. Já chápu sice potřeby statistiků, eh, snažící se sjednotit naše údaje tím, abychom mohli aplikovat lépe mezinárodní normy, ale Evropská nemůže být zájmem Evropské unie udělat, zavést fatální rozpor mezi členskými státy přijetím takového nařízení. Očekávám vaše návrhy a doufám, že mi pomůžete připravit takovou zprávu, která tento návrh komise rozhodně zamítne. Madame Paní Papadopoulou a potom paní Manera. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla říci, že vítám tento návrh, protože potřebujeme společný rámec tak, abychom měli dobrou, koherentní demografickou statistiku. Doposud byla data, údaje byly sbírány dobrovolně a to byl problém, protože často se potom nemohli jednotlivá data z jednotlivých států vzájemně porovnávat. to, že nám chybí společný evropský rámec, je chybou Máme před sebou demografické výzvy a proto potřebujeme společnou legislativu na evropské úrovni. Zatím jsme neměli společné koncepce ani definice a je důležité, abychom příslušné subjekty harmonizovali, abychom také harmonizovali eh, eh, charakteristiku příslušných údajů, tak abychom harmonizovali kritéria, tak abychom dospěli ke srovnatelným výsledkům. Je důležité mít společnou spolehlivou metodologii, kterou budou využívat všechny členské státy. Proto se domnívám, že cíl tohoto návrhu je důležitý, protože tímto způsobem se nám podaří harmonizovat eh, data v oblasti demografických statistik. To se také stýká statistiky pro kvalifikovanou většinu. Pak bude také snadnější porovnávat například veřejné finance a jestliže budeme potom také porovnávat eh, údaje týkající se narození, naděje dožití a migračních toků. Některé předložené návrhy by měly být vyškrtnuty, Pan Štogor hovořil o regionech a na to se názory různí. My budeme se tímto návrhem dále zabývat, protože my se domníváme, že klasifikace podle NAC je důležitá a my se domníváme, že bychom takto z tohoto měli vycházet. Jestliže hovoříme o NAC, pak všichni víme, o čem se hovoří. Takže já nyní nemohu říci, zdali by se odkaz měl vypustit. My to budeme ještě studovat, ale pan zpravodaj také hovoří v eh, článku či pozňovací návrhu 11 o etnické příslušnosti. Já přesně nevím, co to znamená, protože pravodaj hovoří o etnoicko kulturní identifikaci formou jazyka nebo kultury. My se ptáme, o čem se přesně tady hovoří. To není úplně jasné, eh, kam do milosti se dá jít. Nemá smysl eh, také rozlišovat údaje na základě jazyka či etnické příslušnosti. Je, jsou tady ještě další návrhy, kdy zpravodaj navrhuje aby se změnilo eh, změnil časový limit, aby to nebyla půlnoc 31. 2012, ale 0 eh, hodin 1. ledna. A tomu já úplně nerozumím. My víme, že statistické údaje potřebujeme, potřebujeme přesné a koherentní statistické údaje. Také se domníváme, že potřebujeme nařízení v této oblasti a my předložíme další návrhy do 21. října. Merci. Děkuji vám. Paní Manér. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také zpravodaji za jeho práci. Je to důležitá technická zpráva, ale zcela jistě je to také zpráva, která vyžaduje společnou praxi, společný rámec, tak, aby bylo možné statistiky srovnávat. Otázka demografických statistik je mimořádně významná také proto, abychom měli spolehlivé údaje o počtu obyvatel. Na základě této statistiky obyvatel eh, také spočívá další plánování jednotlivých států. Je zde eh, jednotlivý bod, eh, který je uváděn v několika bodech. Eh, v článku 3 bychom se měli zmínit o jednom důležitém bodu, a to je registrované bydliště. Ve bodě 2d se toto uvádí. Potřebovali bychom společnou definici prvního bydliště, také proto, abychom dokázali lépe sledovat pohyb obyvatelstva. Nezávisle na statistice statistických eh, základech, eh, tedy při eh, zpracování statistiky dle článku 2.2c a b, musí být dán stejný základ pro tyto postupy. Zásadní je také otázka údaje o prvním bydlišti. V článku 4 Potřebujeme zcela jasné stanovení eh, celkového počtu obyvatel. Při hlasování tedy budeme muset eh, zohlednit eh, také to, že i při volbách a hlasování se bude postupovat podle prvního bydliště. Takže potřebovali bychom zde stejné pravidlo jako v článku 2. Co se týče těchto ustanovení, zde by definice a základy měly být stejné v zájmu lepšího provádění. Eh, ještě se později vrátíme k těmto bodům. Pan Uri a hlásí se prosím ještě někdo další do debaty, takže po eh, panu Uri dám slovo komisi a eh, uzavřeme tuto debatu. Pan Uri. Děkuji. Chtěl bych doplnit pouze několik vět a vaši pozornost nasměrovat na to, že zpravodaj pan Šogo zde navrhuje určitý text, který by měl být ještě eh, více promyšlen v historii Evropského parlamentu. Eh, to jistě není poprvé, kdy zdánlivě technické zprávy budou mít po několika letech velký e, a široký politický dopad. A to je případ přesně této zprávy. Když experti a statistici něco navrhují, tak e, je nutné říci, že samozřejmě určité sjednocení je žádoucí, i když eh, někdy se na to díváme také jako problém. Je však v naší odpovědnosti podívat se na politický charakter těchto zpráv a zohlednit při eh, rozhodování eh, také problémy, ke kterým to může vést. Je tedy velmi důležité to, na jakém základě, jakou metodologií se dopracujeme k určitým statistickým údajům a jak je možné také ovlivnit určité hlasování v rámci EU. Nejde tedy o volby jako takové, tam platí vždy eh, ústava jednotlivých zemí, ale na úrovni EU je nutné se podívat na to, jak se vypočítá kvalifikovaná většina v radě. Zde eh, na každé úrovni se snažíme o podporu mobility ve všech sektorech a existuje mnoho opatření, která toto podporují, ale přesto s touto dimenzí musíme prostě počítat. A také s politickými dopady těchto zdánlivě technických nařízení. Musíme na to myslet. Navrhuji zde, a také v politických skupinách, aby o tom přemýšleli. Budeme mít ještě dost času se tím zabývat. Můžeme se sejít se stínovými zpravodaji a potom posoudit závažnost těchto problémů. Domnívám se však, že pan Šogor má pravdu, ale již se stalo eh, to, že technická nařízení měla eh, závažné politické dopady. Experti udělali svou práci a nyní je naším úkolem zabývat se eh, politickými aspekty. Děkuji za komisi, se vyjádří pan Bardo, ředitel Eurostatu. Prosím, máte slovo. Mikrofon. Mikrofon. Excuse me. Thank you very much. Promiňte, děkuji velice zpravodaji a také děkuji za komentář. Myslím si, že všichni víme, že potřebujeme společnou legislativu na evropské úrovni v oblasti demografické statistiky. A to je pro komisi velice důležitá věc. To bylo také již zmíněno nyní se eh, vychází pouze z dobrovolných údajů evropské instituce potřebují vysoce kvalitní informace o počtu obyvatel a o dalších událostech přirozené výměny obyvatelstva. A to se především týká také e, kvalifikované většiny v radě a také se to týká alokace finančních fondů. Proto je důležité, abychom měli e, dobré e, údaje určitě kvalitní údaje. Je jasné, že proto potřebujeme eh, zde schválit legislativu, která bude přesná. Je také jasné, že eh, je třeba také dosáhnout srovnatelných údajů pro kvalifikovanou většinu a hlasování. Ehm, tady komise vycházela z obvyklého bydliště, ale my potřebujeme především srovnatelná idénia. Na základě doporučení OSN musí být založeno bydliště na základě bydliště v období 12 měsíců. My se domníváme, že bychom měli vycházet z těchto mezinárodních definic tak, aby naše statistiky byly věrohodné. To pak také zvyšuje věrohodnost celého procesu. To je, je to, co jsme udělali před deseti lety, když jsme také stanovili mástrické ukazatele. My jsme vycházeli z mezinárodních definic a tady se vycházelo z národních údajů a my jsme také využili těchto ukazatelů na stanovení deficitu a podobných uh, Eh, veličin. My se domníváme, že mezinárodní standardy eh, činí eh, celý proces věrohodný a stejně tak se to týká také NAC my máme také další statistiky, které vychází z podobných definic. Musíte také brát v potaz, že odchylky od těchto standardních postupů by znamenaly eh, nárůst dalších výdajů a možná, že by se muselo více pracovat s odhady, což by mohlo mít dopad na kvalitu čísel. My bychom chtěli tedy nadále vycházet pro kvalifikované hlasování a také pro další údaje ze stálého bydliště. My eh, tedy se domníváme, že určitá flexibilita zde může nastat, ale žádná flexibilita pro hlasování v rámci kvalifikované většiny a my o dalších detailech se budeme bavit na technické úrovni. Děkuji vám. A nyní zpravodaj. Děkuji vám. Děkuji vám. A pokusím se odpovědět na ty otázky, které zde zazněly. Jak to vypadá s tím 31. prosincem? V dokumentech, které znám, je vždycky uváděn první leden a nikdy v životě jsem neviděl, že by prostě doposud v dokumentech byl uváděn 31. prosinec. To je tedy eh, spíše technická záležitost. Co se týče etnické příslušnosti, Mám tím na mysli, pakliže Francie, Německo, Nizozemsko by bývali věděli, jaké potíže budou mít eh, s mnohými muslimskými přistěhovalci, eh, kteří se nechtějí eh, přizpůsobit kulturním danostem, bylo je prostě mnohem snadnější eh, čelit skutečnosti, eh, když máte potřebné údaje. Víte, že tady není potřeba postavit dva, ale třeba 200 um, ehm, mešit. Vidíme tady eh, nezbytnost harmonizace, ale a na to už jsem upozornil, Unie není Organizací spojených národů. Nic nás nenutí k tomu přebírat eh, návrhy OSN. Některé země vůbec nejsou schopny evidovat, kolik imigrantů vlastně mají. Co by se stalo, kdyby Evropská komise na základě počtu migrujících osob propočítávali potom to kvalifikovanou většinu? Tato čísla jsou v rozporu s evropským duchem. Vezměme si jako příklad Belgii. Celá řada úředníků Evropské unie tady žije celou řadu let, tlumočníci, překladatelé. Belgie má 10, mezi tím 11 milionů obyvatel. A Existuje tady minimálně 600 tisíc občanů pracujících pro Evropskou unii, dalších 400 tisíc eh, imigrantů. A to už ovlivňuje poměry. A Kypr je také dobrým příkladem, když se podíváte na přistěhovalce ze severní Afriky, tam se také poměry mění. My jsme v Maďarsku také nepočítali s tím, že opustí 3 miliony lidí naší zemi. A ještě jednou chtěl bych rád zdůraznil, že bude mít závažné politické dopady, pakliže některé členské státy a jejich váha jejich hlasu bude počítána eh, na základě tového, takového návrhu, který komise předložila. A to už by se mělo stát vlastně každodenní praxí od 1. ledna 2013, to znamená během jednoho roku se naprosto změní eh, většinové poměry na radě mocenské poměry na radě. Existují také další problémy, které se vyskytují ve zprávě DAFově. Já jsem chtěl prostě poukázat na to, že za formátem zdánlivě technické zprávy vězí politické problémy a musíme s tímto tématem nesmírně pečlivě nakládat. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Skutečně je to situace, kdy jako legislativci Velice často míváme dojem, že je to technická otázka a pak zjistíme, že za technickými otázkami se schovává politika. Mm, takže musíme dávat pozor na experty. Byť je všichni nesmírně potřebujeme proto, aby doprovázeli naši práci. Pozměňovací návrhy můžete předkládat do 23. října 12 hodin. Budeme se jimi zaobírat 28. října a den poté budeme hlasovat. Tím jsme završili práci dnešního dopoledne. Děkuji mnohokrát a poprosím koordinátory, aby ještě zůstali chviličku a mm, sejdeme se tedy dnes odpoledne. Okay.